annoncé. Moi. Mais j'attends que... Madame le Président, Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Dámy a pánové, dobré ráno, zahajuji zasedání. Nejprve krátké sdělení. Včera náš parlament rozhodl, že na